také zásadní pro naši ekonomiku, že jsem považovala za nutného takto obšírně pojednat. Pane komisaři, a touto odpovědí jsme ukončili tuto část rozpravy. Děkuji. A teď se dostáváme k další rozpravě. A sice otázka k ústním zodpovědní komisi o strategii EU boji proti bezdomovectví. A teď dostává slovo e, přímo autorka této otázky, paní Karimadeli. Děkuji, pane, paní předsedkyně. E, pane komisaři, vážení kolegové, kolegyně, konečně, konečně rozprava tady v parlamentu o situaci bezdomovců. proto bych nejprve chtěla uctít a pochválit všechny svazy a spolky, které celý rok aktivně pracují e, tak, aby e, pomohli těm, kterým se daří špatně mezi námi, bezdomovcům, těm, kteří nemají střechu nad hlavu. Pokud tomu tak je, tak to znamená, že je tu nedostatek lidských práv. A e, Eh, to je vlastně takový nejviditelnější článek všech mm, eh, problémů. Mm, eh, mm, toto je nespravedlnost a musíme si položit otázku, proč lidé jsou na ulici. Teprve potom budeme moci dělat nějakou preventivní politiku. Neměli bychom pouze přemýšlet o prostředcích, jak dostat tyto lidi z ulice, ale měli bychom spíše přemýšlet o tom, proč se dostali na ulici. Kdy to konečně eh, přestane tady s evropskými spekulacemi? Kdy nám všem začne být jasné, že eh, stoupající eh, chudoba a nejistota těchto lidí vede k vyloučení? Tváře bezdomovců teď vypadají jinak. Už to nejsou ti, kteří se tohle městem. Máme, je to taková tvrdá, složitá realita. Stále více mladých rodin nemají žádný domov. Jsou tady různé formy bezdomovců domorodcovství. Samozřejmě máme ty, kteří, eh, které vidíme na, na ulici v zimě, eh, kteří eh, žijí, žijí ve stanech, ale to je jenom špička ledovce. Miliony lidí žijí v improvizovaných přístřežcích třeba u přátel nebo v jiných rodinách nebo spí v autech nebo v různých hotelích a svalky a svazy stále více na toto upozorňují, ale jedna vláda za druhou zůstávají nečinné. A je tedy eh, nazrál čas, aby státy eh, převzaly svou zodpovědnost. Je na čase, aby tato ostudná situace skončila. Evropa eh, musí provázet tyto státy. Jde o základní práva, jde o trvale udržitelná řešení eh, tváří v tvář této realitě. To je naše úplně první povinnost, eh, abychom ochránili ty, kteří jsou na tom nejhůř. Je nepřijatelné to, co tady zažíváme. Nesmíme um, opomíjet tuto skutečnost. Stále více eh, tito lidé jsou vytlačováni z center, dostávají se na eh, předměstí. Eh, teď už nejsou tolik vidět, ale to zdaleka ještě neznamená, že tito lidé neexistují. Musíme tento problém vyřešit v zemi, kterou dobře znáte, pane komisaři, bezdomovci jsou považováni za kriminálníky, ani nesmí vůbec spát na ulici. Eh, jinak eh, musí platit pokuty mm, nebo spí v metrech nebo na nádražích, ale eh, nejsou žádná místa, která by se jich ujala. Tady už nejde o nějaké PR kampaně, o nějaká falešná slogany nebo něco podobného. Evropská konceptuální konference na ochranu bezdomovců požaduje, eh, aby parlament se konečně začal věnovat problému bezdomovců, aby ho vyřešil do roku 2020. A to tím, že se bude zakládat na tom, co už existuje. Ona strategie se musí opírat o pět hlavních eh, pilířů. Za prvé je to prevence, eh, dále snížení jejich doby, dále více se soustředit na nejhorší formy bezdomovectví, za čtvrté jde o zlepšení služeb poskytovaných bezdomovcům a konečně dostatečná nabídka mm, bytů, které bude možné zaplatit. Toto vše musí být skoordinováno na národní i regionální úrovni, musí vzniknout strategie, potřebujeme ty, kteří je budou i vzdělávat i na evropské úrovni. Je zapotřebí mm, požadovat sociální inovace a především mm, to musí být metody, které ty poskytnutí bytu bude prvním opatřením pro jejich začlenění do společnosti. Musí musíme zajistit, aby na evropské a, národní, eh, a mezinárodní úrovni se něco udělalo. A nesmí to být pouze slova, pane komisaři. Je tady skutečně nouzová situace, musí se jednat. Je to otázka politické vůle. Bezdomovectví není jen osud eh, těchto lidí. Neměli bychom čekat až do zimy. Měli bychom, eh, neměli bychom zapomínat na to, že lidé umírají každý rok, umírají na ulici. A tady se dá proti tomu něco udělat a parlament by se měl za to zasadit. Děkuji a teď dostává slovo pan komisař. Paní předsedkyně, vážení poslanci, vzhledem k podmínkám, v nichž eh, žije celá řada lidí, nepřekvapí, eh, že eh, bezdomovectví se začíná více řešit na veřejnosti i v našich institucích. Je třeba eh, sledovat eh, sociální dopady hospodářské a finanční krize, ale v tomto eh, případě musíme také mm, si uvědomit, že bezdomovectví tady bylo vždy a krize ho pouze zhoršila. Nicméně dnes více rozumíme tomu, co je potřeba udělat. Členské státy musí eh, zpracovat akční plány, jak se vypořádat eh, s bezdomovectvím a to tak, jak o tom hovoří společná zpráva z roku 2010 o sociální ochraně a začlenování. Samozřejmě, že členské státy hodně odpovídají eh, za tyto záležitosti, ale Evropská unie je může podpořit v jejich úsilí tak například tím, že jim pomůžeme zlepšit ehm, chápání celého problému a nabídnout řešení, nabídnout nástroje pro měření eh, a šíření informací. Evropské financování může být také určitou pomocí. Evropské ehm, fondy by se měly pro bezdomovectví začít používat. Například Evropský regionální fond nabízí peníze pro sociální bydlení, pro eh, marginalizované komunity a bude v tom nadále pokračovat. Evropský sociální fond nabízí podporu pro eh, sociální eh, integraci a integraci bezdomovců na trh práce. Je třeba přemýšlet o situaci nad po roce 2013, tak abychom eh, splnili eh, cíle eh, programu Evropa 2020. Vážení poslanci, Evropská koncenzuální konference stanovila určité cesty, kterými by bylo dobré se ubírat, například zlepšit monitorování, informace, podporovat inovace a experimenty, pak jsou tady prohlášení parlamentu z roku 2010 eh, o strategii EU pro bezdomovectví, kde se také objevuje řada priorit, eh, včetně eh, lepších statistických údajů. Komise začala pracovat této věci na evropské úrovni. Řešení bezdomovectví je mm, důležitým aspektem řešení choroby a chudoby a sociálního vyčlenování. Je to také důležitá součást Evropské platformy proti chudobě a sociálnímu eh, vyčlenování. My jsme se zadali také novou studii o vazbě mezi migrací a bezdomovectvím. Pokračujeme v práci na ukazatelích eh, ohledně bezdomovectví eh, s Výborem pro sociální ochranu. Chceme začít používat eh, inovativní přístupy. Vážení poslanci, eh, v tuto chvíli je důležité, abychom soustředili veškeré zdroje na eh, provedení úkolů, které jsme se stanovili na celoevropské úrovni. Potřebujeme získat rychle výsledky posled, v posledním předměsícem jsem se setkal s mm, zainteresovanými stranami a jednali jsme o situaci bezdomovectví a o tom, jak eh, zajistit, že se celé problematice věnuje dostatečná pozornost. Dialog pokračuje a budou následovat i konkrétní kroky. Děkuji a nyní dávám slovo řečníkům za jednotlivé politické skupiny a jako první pan Ery. Děkuji, paní předsedající. Naši socialističtí socialističtí kolegové se rozhodli takto se obrátit s touto otázkou na komisi a přejí si také návrh usnesení. Ovšem, politická skupina EPP je toho názoru, že tato žádost je odůvodněná a Myslíme si, že bychom tento návrh mohli podpořit. Shodneme se na to. Bezdomovectví je opravdu extrémní formou chudoby a jsme toho mínění, že v 21. století je něco takového naprosto nepřijatelné. A proto je zvolený přístup přiměřený, tedy ten přístup, který se odráží i v otázce, a totiž, že potřebujeme integrovaný přístup jak v jednotlivých členských zemích, tak potřebujeme různé formy spolupráce mezi jednotlivými členskými zeměmi. Bezdomovectví je v podstatě jakousi konečnou stanicí vyloučení. Konečnou stanicí, kde vzniká bludný kruh bezdomovec nedostane práci a když nemá práci, tak nemá vůbec žádnou možnost bezdomovectví tuto situaci opustit. K tomu se přidávají další problémy, nemoci, takové to lidé duševně ztrácí, mají i tělesné problémy, k tomu se přidává kriminalita a tak dále. Dostat se z takovéto situace je mimořádně obtížné. Proto je třeba mít i sociální služby, vzdělávání a vytvářet pracovní místa. Potřebujeme harmonizované programy. Je zde již několik úspěšných příkladů v některých členských státech. Ty současné snahy, které již existují, ty bychom měli nějakým způsobem schrnout, podívat se, jak vypadá osvědčená praxe a evropskou strategii právě založit na tomto schrnutí. My vítáme tento návrh a podporujeme ho. Děkuji a ní má slovo paní Perez na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři. Nyní již po druhé Evropský parlament, po druhé za krátkou dobu, se snaží poukázat na téma bezdomovectví. Již v roce 2008 jsme o této problematice hovořili a nyní jsme v roce 2011. Máme zde písemné prohlášení z prosince 2010. I v tomto prohlášení se upozorňuje na to, že je třeba ukončit tento skandál. Nyní v Evropě jsme přeci prostorem bohatství a civilizace. A i přesto, navzdory tomu, existuje bezdomovectví ve všech evropských městech. Veškerí politici z měst by nám o tom mohli vyprávět. Oni se každý den snaží pomáhat bezdomovcům, které krize postihla opravdu velice silně, ať je to již Paříž, Ateny či Helsinki. Můžeme akceptovat to, že Unie, která se zakládá na solidaritě, připouští, že bezdomovectví existuje a ještě se i nadále rozvíjí? Právě bezdomovectví zde se nejvíce odnáší chudoba a sociální vyloučení. Já si vzpomínám na naši rozpravu o tom, zda bychom měli bojovat boj proti chudobě zaintegrovat do strategie EU 2020. Já se zde nechci vracet zpět k právním otázkám, ta debata je jasně proběhla, máme v chartě, v listině lidských práv, eh, chudobu a její potírání jakožto politický cíl. Pane komisaři, je to ve vaší odpovědnosti a odpovědnosti vašeho kolegia, abyste nástroje, které existují, využívali, aby zítra pak stability nevedl k tomu, že se bude slepě škrtat, že se budou slepě škrtat veškeré služby, které jsou poskytovány bezdomovcům. Existují sociální pracovníci přímo na místě, kteří odvádí výbornou práci, ale jejich práce je v současné době prakticky znemožněna. Viděli jsme to ve Francii, kde Xavier Emiliany základatel takovéto organizace musel nebo odstoupit. Toto vedlo k, velké, k velkému echu, měla to tedy odezvu. A je důležité, aby si státy rozmysleli, jakým způsobem budou financovat sociální bydlení. Teď paní Lid má tři minuty. Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je jednou z hlavních zodpovědností národních vlád. Evropská unie může přitom hrát důležitou koordinací roli a myslím, že by měla, zvláště ve vztahu k bezdomovectví, což je také v souladu se strategií 2020. V mnoha případech však není potřeba znovu vynalezat kolo. Je tady celá řada případů osvědčených praktik v celé Evropské unii. Tato informace musí být pozbírána a dále šířena daleko více než tomu bylo dosud. Může komise eh, nastínit více plánů eh, toho, co je zapotřebí udělat a eh, co má udělat komise v rámci strategie bezdomovectví, tak, aby byla rozšířena tato informace a sbírána. Také, kolik informací už je k dispozici z členských států o příčinách bezdomovectví? Víme, že 3 miliony lidí po celé Evropské unii nemají žádný, žádnou pevnou střechu nad hlavou. Proč je tomu tak? kolik eh, drogy a alkohol, eh, jako jak mohou přispět eh, k vzniku bezdomovectví. Mm, například jedna, jedna studie z Velké Británie, 30% lidí na ulici mají problémy s alkoholem, 49 mají problémy s drogami, 35% mentální problémy a mohla bych říci, že to je skoro 100%, ale jistě, že ano, protože víc než z nich má víc než jeden problém. Někteří mají problémy s drogami, alkoholem a také je to kombinováno s mentálními problémy problémy. Kolik dat vlastně už máme eh, z různých členských států o této otázce? A pak je tady, vím, že je tady řada projektů, které se mají zabývat těmito otázkami, jako třeba v mém volebním okresku tzv. DAFNE program, e, který se zabývá e, bezdomovectvím e, žen, nebo to jsou tady jiné projekty, které se zabývají domácím násilím, které samozřejmě může zase vést k jevu bezdomovectví. Myslím si, že tady všichni žádáme následující. Je to koordinovaný přístup po celé Evropské unii. Za prvé, především musíme vědět, co už se udělalo a jak bychom mohli být nápomocni v rozvoji národních a regionálních strategií které by eh, motivovaly členské státy, aby sbírali data ehm, o ehm, bezdomovectví na ulici. To je to, eh, po čem už voláme v písemném usnesení. Eh, to je to, co zmiňovala kolegyně Dali. To bylo schváleno 16. prosince minulého roku. Bezdomovectví nikdy nebylo politickou prioritou, nikdy nebylo populárním tématem. Ehm, možná proto, že v tom není obsaženo mnoho hlasů potenciálních, ale je to jeden z důvodů, proč je to tak eh, důležité, abychom začlenili všichni lidi ze všech stran eh, a musíme začlenit národní, regionální, místní eh, politické aktéry a kromě toho také ty, kteří sami zažili bezdomovectví na vlastní kůži musíme pracovat ve směru strategie bezdomovectví, která bude skutečně fungovat. Strategie bezdomovectví do, pro budoucnost. Děkuji. Paní Lin a teď má slovo Pan Čarnecky, dvě minuty. Mám szczególny powód. Pan předsedkyně, pan komisaři, mám... Já se... to je otázka, která pro mě osobně je eh, dost eh, klíčová. Na základě eh, určitých rodinných podmínek Um, v polském městě Krakov bylo zřízeno Centrum pro, bezdomovce, bezdomovce už před dlouhou dobou. To je náš starý eh, problém. A nejenom v Evropské unii, Eh, i tenkrát eh, už státy nevěděly, co mají přesně dělat, mm, tak jak je tomu i dnes. Eh, dnes samozřejmě můžeme jen zopakovat, a to je také pravda, že mm, je to v kompetenci jednotlivých členských států Evropské unie a mm, ne Evropské unie jako takové, ale opakuji, jsou to morálně etické důvody a proto by Evropská unie měla ukázat určitou cestu nebo poukázat na tuto cestu, tak aby členské členské státy mohly postupovat ve smyslu koordinovaného přístupu. Eh, krize nám ukázala, že to, co mm, eh, tady dříve existovalo, se trapným způsobem schovávalo a mm, eh, Teď se řada věcí ukázala, to je, je to problém známý, který se stále stupňuje. Mluvili jsme o spekulacích v oblasti nemovitostí. I toto je eh, pravdivá skutečnost, ale celý úvěrový systém, bankovní systém, Tyto systémy se starají o to, že eh, lidé v konečné instanci končí na ulici a stávají se bezdomovci. A eh, to je širší problém. Je to sociální problém. Eh, který má co dočinění i s konzumem. A toto vytváří eh, další eh, situace lidí, kteří se dostávají do této okrajové situace. I o tom musíme mluvit, o tom musíme přemýšlet. A konečně jsem toho názoru, že je to i, je důležité, abychom hovořili jedním hlasem. Musíme převzít určitou morální zodpovědnost, tak abychom těmto lidem pomohli. O to více, že tito lidé eh, se objevují v stále větším počtu v každé zemi, eh, ve eh, chudých i bohatých zemích. Figueredo. A nyní paní Figueredo na minutu 30. Děkuji, paní předsedající. Problém osob, kteří nemají střehot nad prhou, je nepřijatelné porušování základních lidských zpráv a proto je důležité, abychom zavedli účinná opatření, tak jak se to říká v písmém prohlášení Evropského parlamentu z prosince 2010 je důležité dát prioritu akcím, které podpoří sociální inkluzi, tak, aby nikdo nemusel spát na ulici. A i kdyby to mělo být pouze přechodné Eh, ubytování, aby takovéto přechodné ubytování bylo limitováno na určitou dobu, aby potom takovýto lidé získávali své vlastní ubytování. A proto my chceme, aby Evropská komise vypracovala ambiciozní strategii pro bezdomovce a aby podporila členské státy k tomu, aby vypracovali účinné národní strategie a samozřejmě je třeba do toho zaprojit eh, komu, eh, fondy společenství, strukturální fondy, tak aby mohly být financovány programy pro marginalizované grupy v členských státech. A dále. to důležité je, aby problematika bezdomovectví byla integrována do veškerých relevantních politik, například v ekonomické oblasti, ve finanční a sociální oblasti, tak, abychom zajistili, že lidé budou mít pracovní místo, které bude spojeno s právy, aby zde byly důstojné reformy a aby lidé měli pracovní místa. Pokud tomu tak nebude, tak neoliberální politika, ty takzvané úsporné plány, které jsou vnucovány některým členským státům, v tomto případě budeme mít čím dál tím více osob, kteří nebudou mít dostatečný příjem na to, abychom, abych si mohli dovolit ubytování budou zde tedy bezdomovci a rovněž lidé, kteří nebudou mohli zaplatit ani vodu, ani odpadní vodu, ani nájemné, elektřinu a tak dále. Nebo ti lidé zde budou, kteří si nebudou moci dovolit vzít si úvěr od banky a koupit své své vlastní obětování. A toto je velice znepokojivá situace. Děkuji, děkuji paní Figueredo. A nyní pan Paška. Děkuji, paní předsedkyně. Dající fenomén bezdomovství dlouhodobě zatěžuje kulturní společnost v Evropě. Boj bezdomovství je nejvědědější formou chudoby a sociálního vyloučení. Příčiny upadnutí do takovéto situace bývají různé. Jsou to často osobní faktory, například rozpad partnerského vztahu, domácí násilí, smrt partnera, ztráta zaměstnání, nelegální migrace, užívání návykových ládech či Eh, ztráta možnosti si vydělat peníze. Evropská konsenzuální konference o bezdomovství se pokusila nalézt odpověď na otázku, jak se vypořádat s tímto nepříjemným jevem, který frustruje veškeré lidi. Základní opatření by měla být prevence snížení hrozby vystěhování v případech osobních problémů na minimum. Dalším důležitým opatřením by mělo být zabezpečení přístupu k dočasnému krizovému ubytování na dobu, která je potřebná pro překonání krátkodobých problémů. Potom následně by mělo být umožněno postiženým, aby se dokázali nejlépe na základě vlastní aktivity dostat k jednoduchému, ale stabilnímu ubytování, které by bylo jejich vlastní. Samozřejmě, pokud chceme ubytovat bezdomovce, tak potom jim musíme poskytnout jinou pomoc. Ale i tato pomoc by jim měla být poskytována především za jejich aktivní spolupráce. Děkuji za pozornost, děkuji panu Paškovi a nyní má slovo paní Doc na minutu 30. Uh, Madam President. Paní předsedkyně, pane komisaři, kolegové, já vítám tuto příležitost zúčastnit se dnešní rozpravy o bezdomovectví. Já mm, chápu, že to je problém členských států, tak eh, zálež, zároveň je to záležitost, eh, kde které může dát Evropský parlament velký význam právě tím, že celý problém uznáme a poukážeme na něj. V roce 2010 a 2011 v mém odbodě v severním Irsku počet lidí, kteří se registrovali jako bezdomovci, se zvýšil o 8 o, eh, proti předchozímu roku. V roce 2010 jich bylo 38 tisíc, kdo si žádali o sociální bydlení a já vím, že tady celá řada důvodů, proč došlo eh, k navýšení v obou případech, jak u bezdomovců, tak u sociálního bydlení a jsou to důvody ekonomické i sociální, jak už nám to velice eh, dobře tady ostatní vysvětlili, ale co je naprosto zásadní je, že adekvátně podpoříme eh, a nabídneme školení poražení a vedení těm, kteří se ocitli v této eh, situaci a že jim nabídneme také kvalitní a dostupné bydlení. Existuje v Severním Morsku celá řada iniciativ, které mají řešit eh, problematiku bezdomovectví. V posledních třech letech více než 200 milionů eur jsme vydali právě na sociální bydlení a Soustředíme se především na mladé lidi, kteří se ocitnou bez domova, často s četnými eh, problémy a bez vlastního zavinění. A je třeba Například v Lonském roce došlo k otevření nových eh, zařízení a to je dobrý příklad, eh, jak pomoci mladým lidem získat alespoň dočasné bydlení a adekvátní podporu a služby. To jsou přesně eh, ty systémy, eh, o které eh, bychom se měli snažit. Děkuji. A děkuji paní Doce a nyní paní Esaja na dvě minuty. Puhemies, hyvä komisari. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Bezdomovectví je jeden z největších evropských problémů a souvisí s ním celá řada dalších problémů. Bezdomovectví nemůžeme definovat jedinečným způsobem, protože to je jev různý eh, v jednotlivých členských státech, alespoň do určité míry. A eh, proto se tak velice obtížně srovnávají údaje o bezdomovectví. Nicméně to nás nesmí omlouvat. Eh, strategii pro bezdomovectví potřebujeme. Jedná se o záležitost, eh, kterou řídí členské státy, ale my potřebujeme koordinaci a výměnu osvědčených postupů. Jsem velice ráda, že eh, řada členských států má vlastní strategii. U nás ve Finsku dlouhodobé bezdomovectví a programy, které se zabývají touto problematikou, se snaží eh, uplatňovat zásadu domov na prvním místě. Využíváme eh, služeb veřejných institucí, eh, nemocnic a snažíme se řešit problémy bezdomovců, kteří mají drogovou či alkoholovou závislost a takto přispět ke snížení dlouhodobého bezdomovectví. Kromě toho eh, se jsme vědomi toho, že současné možnosti v oblasti bydlení eh, jsou pro společnost eh, mnohem levnějším řešením, než když bezdomovci začnou páchat trestnou činnost a končí ve vězeních a tak podobně. Toto téma by nemělo skončit eh, slovy. Potřebujeme konkrétní kroky. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři, milí kolegové, kolegyně. Jako zpravodaj eh, pro eh, otázky chudoby jsem přesvědčen o tom, že ekonomický rozmach Eh, může být účinný jen tehdy, když se budeme starat nejenom o finance. Jde tady o strategii 2020. Sociální politika eh, nemůže být v pozadí. Eh, musíme ji také provázat s politikou úspornou, musíme lidem umožnit důstojný život. A chudoba, mm, jak bylo řečeno, má silné dopady na ekonomické systémy bezdomovectví je samozřejmě také forma sociálního vyloučení a je to, jak bylo řečeno, konečná stanice. Když člověk ztratí svůj byt, tak je obtížné se dostat na trh práce znovu. A pak se člověk ptá, kde dnes bude v noci spát podporuji všechna opatření, která byla doporučena eh, v otázce k ústnímu zodpovězení a také usnesení. Eh, jde také o to, abychom nabízeli mm, byto, byty, které budou dostupné. Sociální byty musí být členskými státy dány k dispozici. Eh, mohou si to zorganizovat, jak budou chtít. Tento prvek musí ehm, ehm, být vždy znovu definován tak, aby členské státy mohly bojovat proti bezdomovectví, aniž by ehm, z toho vyplývaly potíže že v oblasti státních dotací musíme toto udělat a doufám, že toto bude přijato velkou většinou a pak budu moci na tyto aspekty poukázat ve své zprávě. Děkuji a e, panu Dedenovi a teď pan Murphy dostává slovo na minutu 30. Děkuji paní předsedkyně. Už bylo hovořeno e, o strategii, o cílích EU 2020. 20 milionů lidí má být vymaněno z chudoby a sociálního vyloučení do roku 2020. Měli bychom ale tady se podívat na realitu a realita znamená, že místo místo toho, abychom se přiblížili tomuto cíli, tak se od něho stále více vzdalujeme. A e, e, tady e, jsou různé také útoky proti těmto lidem po Evropě. Tato úsporná politika, ta nutí tisíce lidí do chudoby. A také tady riziko bezdomovectví. V Řecku v posledních dvou letech například bezdomovectví stouplo o 25%. V Jirsku například služby pro bezdomovectví byly zredukovány a došlo k outsourcingu a k privatizaci, což znamená méně zdrojů pro ty, kteří jsou nejvíce zranitelní v naší společnosti a také mzdy a podmínky těch, kteří poskytují tyto služby, byly eh, zredukovány. Šílená logika systému, který je vybudován na zisku než potřebách lidí, eh, toto v Irsku je jasná situace. 48 tisíc rodin eh, jsou na čekacích seznamech na byty. Je tady 300 tisíc bytů, které nejsou využívány, nejsou vůbec ve vlastnictví lidí, nejsou poskytnuty lidem, kteří je potřebují. Mm, zatímco v soukromém sektoru je tomu jinak a jenom 296 6 ze 300 bytových jednotek byly zajištěny v Irsku a dány dispozici v posledním roce. Místo, aby se dávaly peníze bankám, tak volám proto, aby se hodně navýšily dotace pro těch, kteří jsou bezdomovci. Základní potřeba bydlení musí být se stát realitou a politika, jako bytová politika, musí být přístupem tak, aby lidé dostali okamžitě své byty. Děkuji panu Murphymu a teď má slovy pan Devu, paní Devu. Děkuji, paní předsedající. Pane komisaři, jsem velice ráda, že zde máme to usnesení o bezdomovectví. Je naší odpovědností, abychom poukázali na to, jak důležitý je to problém a musíme se podívat na to, co je dnes prioritou. Chvína, chybí nám statistiky o bezdomovectví, ale musíme konstatovat, že během krize se počet bezdomovců zvýšil ze 79 milionů na 84 milionů. My jsme proto, aby se bojovalo proti chudově a proto je třeba vyzvat členské státy, aby dořešili problém bezdomovectví již do roku 2015. My jsme se tomu cíleně nepřiblížili zatím opravdu členské státy využily rok 2010 pro to, aby přijala, přijali konkrétní opatření pro boj proti bezdomovectví? Já o tom pochybuji. A myslím si, že je to škoda, to tež se týká boje proti chudobě. A je třeba vypracovat globální strategii, která bude multisektorální v rámci boje proti bezdomovectví. Samozřejmě máme nedostatek bytů, ale oni jsou ve hře i rodinné problémy, problémy se zdravím, problémy osobní zranitelnosti. Je třeba tedy zvojit jakýsi holistický globální přístup. Je třeba, abychom byli ambiciozní, ale zároveň, abychom eh, dokázali jak si ušít eh, opatření různým lidem na míru, protože lidé jsou různí, mají různé problémy. Paní Tykau, eh, paní předsedající se ptá, budete akceptovat otázku, druhou kartu? Ano, děkuji. Já se chci zeptat paní Delvo na následující. Možná, že mm, jsem to špatně pochopila, ale říkala jste, že 84 milionů evropských občanů v tuto chvíli žije bez střechy nad hlavou, to znamená 20 lidí? A nebo jsem spíše chtěla říci, že jsou ohroženi eh, chudobou, ale nemůže jich být přeci hm, tolik. Nezřejmě de traduction, eh, došlo k nepochopení. Já jsem říkala, 84 eh, milionů lidí je pod Prahem chudoby, což je něco trochu jiného. Děkuji za toto vyjasnění. Teď už další řečník, paní Gens, na 1,5 minuty. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že je velice důležité, aby se Evropská komise angažovala ve všech oblastech, které se týkají koordinace v rámci strategie pro bezdomovectví a které byly rovněž zmíněny v rámci konsenzuální konference o bezdomovectví. Jsou zde dva nové fenomény, kterým je třeba se věnovat. Jednak eh, vedla hospodářská krize k tomu, že mnozí lidé ztratili trvalé pracovní místo a mnoho rodin již si nemůže dovolit splácet úvěry velice důležitý a závažný tento problém u všech těch, kteří musí splácet své úvěry v zahraničních měnách. Například eh, v švýcarském franku. Je proto důležité přistoupit eh, k jednoznačným opatřením, která se budou týkat například toho, je technický problém s tlumočením emberi méltóságukat sértő eltávoltások a közterekről bírsággal elzárással eh, való. Bezdomovci jsou vytěsňováni z městských center a musí také platit pokuty. Eh, více kolegů už zmínilo, že bezdomovectví eh, je extrémní forma chudoby a proto se musíme intenzivněji věnovat tomuto problému a také eh, lidským problémům. Děkuji, paní Genč. A teď pan Majer dostává slovo na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. Vím, eh, že momentální ekonomická situace v Evropské unii vede k tomu, že musíme spořit. Je to tisíce obětí a tím je demontován sociální stát. To je jasný cíl. V USA eh, investuje a my děláme přesný opak. A v těchto útocích na sociální stát eh, tady bezdomovci pochopitelně jsou eh, cílem ve Španělsku také máme tyto problémy, lidé nemají práci Eh, musí platit hypotéku, každý měsíc eh, musí platit hypotéku, ale nejsou eh, schopni platit a banky tím pak vezmou byt nebo dům a tito lidé musí přesto splácet hypotéku. To je zcela nemorální. Vím, že se to v jiných zemích také děje, to, takže lidem se vezme byt nebo dům, ale tito lidé přesto musí platit účty. Myslím si, že to je nemorální a to říkáme Evropské komisi. Musíme vytvořit zá zákony, společné zákony, eh, tak, jak bylo řečeno, eh, abychom poskytli eh, občanům ochranu, kteří uzavírají hypotéku a těm lidem, kteří už ji nejsou schopni splácet, abychom jim prostě jen tak nevzali byt, aby, aby pak nemuseli měsíčně splácet dluhy, které v zásadě ani z etického hlediska neexistují. Já si myslím, že bychom neměli eh, zůstat jen u dobrých úmyslů. Nejdůležitější je, aby tato neoliberální ekonomické nasměrování bylo změněno, protože, jak jsem řekl, toto právě vede k něm problémům. Děkuji a eh, paní Skřidlivská má dvě minuty. Děkuji bardzo, paní převodničonca. Problém... Děkuji, paní předsedkyně. Problematika bezdomovectví je problematika celé Evropy. Její eh, rysy se ovšem trochu eh, různí. Eh, na ulicích dnes potkáte mladé lidi, imigranty, oběti násilí. Extrémní podoba bezdomovectví dnes nabývá reálných podob. Navzdory úsilí členských států se zdá, že Eh, opatření nestačí, musíme něco udělat na evropské úrovni. V jednotlivých členských států platí různá pravidla, různým způsobem se schromažďují statistické údaje, takže je potřeba eh, monitorovat situaci na evropské úrovni. A to můžeme udělat za pomoci strategie pro boj s bezdomovectvím. A proto bych eh, se dnes chtěla zeptat na několik věcí, pane komisaři. V prosinci loňského roku se konala Evropská konsenzuální konference a projednávala o také důvody bezdomovectví v rámci několika kategorií. A já se chci zeptat, když jste a když budete pracovat na této strategii, zařadíte také tyto rozdíly mm, do této strategie a podle toho upravíte také opatření? pro řešení bezdomovectví a zapojíte také nevládní organizace do této strategie a jakým způsobem, tak eh, abychom skutečně Eh, řešili bezdomovací účinně. A další otázka, jakým způsobem budete měřit eh, účinnost prováděných opatření, zvláště vzhledem tomu, že bezdomovectví se tolik liší napříč Unii. Děkuji paní eh, Skřidlovská a nyní na půl minuty paní Flešiková. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři. Já jsem v prosinci společně s více než polovinou poslanců vyzvala komisi, abyste mm, přijali účinnou strategii pro boj s bezdomovectvím. A tak se komise teď ptám, jaká opatření jste přijali a zajímá nás, zda s námi chcete spolupracovat na této strategii. Strategii Strategie pro bezdomovectví by měla obsahovat několik prvků. Jednak měřitelný cíl měla eh, být napříč všemi relevantními politikami, měla by mít jasnou dimenzi politice eh, bydlení, brát potaz charakter obyvatelstva, ať už jde například eh, o, pokud jde o dopady přestěhovalectví nebo dopady krize na chudobu. Pokud jde o reportování, tak to by mělo být začleněno do národních strategických zpráv v rámci metody otevřené eh, koordinace. Ještě jednou chci vyzvat komisi, aby zajistila realizaci účinných opatření a spolupracovala s parlamentem na konkrétní strategii pro boj s bezdomovectvím. Děkuji paní Flešíkové, nyní paní Verži. Děkuji, paní předsedající. 8% Evropanů žije v extrémní chudobě a nemají možnost uspokojit své základní potřeby. Mnoho tisíců lidí musí spát na ulici a další tisíce v ubytováních pro bezdomovce. A je mezi nimi čím dál tím více dětí a mládeže. Bezdomovecí vede ke ztrátě dalších práv, práva na rodinu a na práci. Pane komisaři, vy jste to řekl. Krize zhoršila ještě více situaci v Evropské unii. My jsme ovšem první ekonomickou silou na světě a to znamená, že tedy krize dopadne vždy nejvíce na ty nejslabší, nejzranitelnější. A jaké nástroje máme nyní k dispozici? A mimo slov, Jakou konkrétní politiku mohou členské státy realizovat? Ty nejsou ani schopny dodat statistiky, které by se týkaly bezdomovectví. A je to ještě horší. Mnohé členské státy kriminalizují bezdomovce. Kdy konečně realizujeme listinu základních práv? Měli bychom začít tam, kde to nejvíce potřebujeme. Ta krásná slova o lidských právech bychom konečně měli v Evropě zrealizovat. Děkuji a nyní slovo paní Bastos. Děkuji, paní předsedající. Počet lidí bez střechy nad hladovou a rovněž lidí, kteří žijí pod prahem chudoby, neustále stoupá během posledních let v celé řadě členských států. Ekonomické a finanční a sociální krize a e, rostoucí nezaměstnanost ještě zhoršily celý tento problém. Všichni na to poukázali. A rovněž se všichni shodneme na to, že tento fenomén je negace důležitých hodnot Evropské unie, a to respektování lidské důstojnosti a respektování základních lidských práv. Například v mé zemi má země musí eh, jak si dodržovat tvrdá úsporná eh, opatření a koncepce pro bezdomovectví vlastně se týká i lidí, kteří eh, prosí o jídlo a počet lidí, kteří prosí o podporu v rámci potravin. V roce od roku 2008 se navýšil o 20 Existuje celá řada lidí, kteří, kterým vlastně ztráta pracovního místa a zadlužení v bankách naprosto zvrátili žitost. To život to je jenom příklad takovéto situace minulém roce 2010 přijal Evropský parlament písnečné prohlášení týkající se strategie EU v oblasti bezdomovací zde poukázal na to, že je důležité, aby Evropská unie se postarala o udržitelné strategie národní, regionální, aby zde v zohledně době jsme skončovali s touto situací, kdy lidé musí spát na ulici. Národní strategie by se měly soustředit na preventivní opatření, ale rovněž na konkrétní akce a činnost to, aby se zlepšil život bezdomovců a aby zde bylo eh, lepší ubytování za dostupné ceny. Evropská unie musí a je opatření musí být vlastně v souladu s politikou v oblasti bydlení jednotlivých členských států. Já jsem tady jenom nadnesla, jak vypadá současná situace a skončila bych tím, že je důležité a chtěla bych poprosit Evropská unie komise, aby vyslala, vyslala velký, velký a důležitý impuls v tom smyslu, abychom bojovali proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Děkuji. A, ah, ani Kocolino zde není, takže ji nemůžeme udělit slovo. A takže se dostáváme k dalšímu řečníkovi, pan Mendes de Vico, na dvě minuty, prosím. Pas problém. Prenez-en un autre. Ah, c'est votre doigt, à mon avis. Hein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 tedy v roce, není to první, v roce 2008 a v roce 2010 jsme už eh, diskutovali o boji proti chudobě. Existuje tady písemné prohlášení a také otázka na komisi. Tím bych chtěl říct, eh, že parlament se vždycky zabýval tímto problémem a je to problém reálný. A často tady sedím a říká se, že se eh, staráme o institucionální problémy, ale ne o lidi. To je reálný problém. A jak bylo řečeno, my se o to opravdu staráme. Eh, druhá poznámka či úvaha Samozřejmě je pravda to, co říká pan komisař. Akční plány jsou plány národní, to je pravda. Ale můžeme něco učinit i na evropské úrovni. Paní Denisa to už řekla, v základních právech máme také, eh, jsme, eh, jsme eh, také hovořili o tom to v Evropském parlamentu, mluvili jsme také o boji proti chudobě. Myslím si, že brzy budeme mít příležitost učinit i konkrétní kroky. Tím chci zmínit rozpravu a hlasování o evropském rozpočtu, to se bude konat brzy a tady budeme moci ukázat náš přístup. Za třetí, paní předsedkyně. Je velice důležité, abychom boj proti chudobě a proti sociálnímu vyloučení eh, vedli, ale jde tady také o lidskou důstojnost. Ten, kdo žije v chudobě, eh, takováto osoba přesto má všechna základní práva a to, to musíme uznat. Mm, existoval jeden film o, eh, o Berzinském a myslím si, že byste se na tento film měli podívat, protože tento film ukazuje, že boj proti nerovným podmínkám zároveň znamená, že bojujeme i proti chudobě. A ještě bych chtěl pohovořit o jedné věci. Někteří mluví tak, jako kdyby mm, e, sociální model náležel nějaké zdejší frakci. To není pravda, protože EPP e, a i jiné frakce podporují sociální model, protože je to jeden z našich charakteristických rysů, je to rys naší identity. A e, my všichni společně, a to ukazuje také otázka k ústnímu zodpovězení, budeme bojovat za to, aby to, aby to tak zůstalo i do budoucna. Děkuji. A teď má slovo paní Rapty. Minutu a půl. Děkuji. Ehm, děkuji, pane komisaři. Víte, že ať je osoba sebechudší, pokud eh, eh, jde na ulici a vidíte bezdomovce, tak tato mm, eh, chudá osoba cítí, že je tady veliká, veliký rozdíl mezi ní a bezdomovcem. Mnoho lidí si myslí, že by se ani nemohli stát bezdomovci, ale mezera je velice malá. Tady mluvíme o skutečně velmi malinké mezeře. A toto se právě ukazuje v dobách ekonomických krizí navýšení mm, eh, počtu bezdomovců mm, nastalo velice rychle. Nemáme dostatek statistických údajů, ale eh, víme, známe naše země, známe eh, sousední země a všichni vědí, co se děje v jejich sousedních zemích. Když je tu ekonomická krize, tak existuje chudoba. A pak eh, dochází ke ztrátě zaměstnanosti a pracovní příležitostí a náhle, když někdo ztratí svou práci, tak se může stát bezdomovcem. Eh, proti tomu musíme bojovat, musíme eh, všichni pomoci a toto nezávisí jenom na jednotlivých členských státech, kteří si budou někde pracovat na zadním dvorku. Potřebujeme evropskou strategii, takovou střešní strategii, zastřešující strategii, tak, abychom dosáhli našeho široce koncipovaného cíle a to je sociální znovu začlenění bezdomovců. Děkuji. Paní Repty? A teď má slovo paní um, eh, Morančanté, má dvě minuty. Madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já plně podporuji tuto ústní otázku a usnesení, protože čelíme problému, který není hoden eh, Evropy a neodpovídá našim běžným eh, standardům v Evropě. Hospodářská krize problém bezdomovectví zhoršila, ale já si myslím, že nesmíme zapomínat na to, že každý z nás v Evropě eh, se může zítra ocitnout bez střechy nad hlavou. Především bychom proto měli využít Evropského sociálního fondu, který je určen pro reintegraci lidí do společnosti a podporu zaměstnanosti. Měli bychom po- pomoci lidem znovu si najít práci. Já chci především eh, zdůraznit program Progres, eh, který by nám měl rychle pomoci při řešení bezdomovectví. Především je důležitá prevence, ale potřebujeme i správné údaje, ukazatele, abychom měli k dispozici podklady pro účinné politiky pro oblast eh, bydlení. My máme napříč Evropou celou řadu dobrých příkladů, které v praxi fungují. Víme o nich v komisi, v parlamentu, i ve výboru pro sociální záležitosti tady v parlamentu a teď jde o to eh, poukázat na to, kde eh, systémy eh, národních států dobře fungují a poučit se z toho. Také třeba mm, poskytnout individuální podporu jednotlivým osobám bezdomova a pomoci jim řešit jejich problémy. Děkuji a není paní Tykau na jednu minutu. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři. V Rumunsku nedostatek v eh, eh, bydlení je ožahovým problémem a je to problém v celé Evropě. Dobře víme, že v zimě se potýkají velká města s nedostatkem lůžek eh, v hostelech a zařízeních pro bezdomovce. Boj s bezdomovectvím je prioritou a je to součást Evropské strategie pro sociální začlenování a zvláště eh, je to součást posle Sabonské strategie Evropa 2020. V některých členských státech došlo k pokroku, ale přesto potřebujeme lepší koordinaci na evropské úrovni. Definice bezdomovectví se liší v jednotlivých státech a také schromažďování statistických údajů je dosti různé. Evropská unie by měla zpracovat jednotný rámec pro monitorování situace členských států a pro zpracovávání politik pro bezdomovectví. Prevence je asi nejúčinnější způsob, jak bojovat s bezdomovectvím. Důraz bychom měli ale klást také na integraci eh, znevýhodněných eh, skupin eh, na trhu práce a integrace by měla zohledňovat eh, potřeby rodinného života a nesmíme zapomínat eh, na eh, znevýhodněné regiony a využívejme k tomu Evropský a regionální fond. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Sonik na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Zmiňovali jsme těch pět cílů v Evropské strategii 2020. Jeden cíl je boj s chudovou. 20 milionů evropských občanů má být eh, podpořeno tak, aby již nebyli pod, nežili pod hranicí chudoby. Mám ovšem v posledních letech chudoba roste. Eh, chudoba je fenomén, který ohrozuje čím dál tím více lidí a samozřejmě jim hrozí i sociální vyloučení. Toto je velice znepokojící, zejména ve světle sociální a hospodářské krize. Když se podíváme na chudobu, tak ta eh, získala opravdu obrovských rozměrů a je čím dál tím těžší nějakým způsobem tento fenomén vyřešit. Já jsem s potěšením vzal na vědomí, že zde máme iniciativu Evropského parlamentu, která se snaží řešit tento problém jak již bylo zmiňováno, jde o boj proti chudobě, rovněž jde o to, aby do roku 2015 jsme eliminovali bezdomovectví na ulicích, ale je důležité, abychom se podívali také na důvody, na odpovědající politická opatření a samozřejmě na opatření v oblasti sociálního bydlení. Úspěch strategie na evropské úrovni bude záviset na tom, jakým způsobem se chopí komise své úlohy, jakým způsobem budou moci být mobilizovány členské státy tak, abychom měli efektní komplexní strategii pro boj proti bezdomovectví a eliminace bezdovodství. To ve vysoké míře závisí na tom, jakým způsobem budeme zacházet se zdroji, které máme k dispozici, například i se zdroji, které jsou i v oblasti nevládních organizací. Jakým způsobem vytvoříme účinnou politiku pro boj proti bezmenovectví. Toto je důležité aby mohla vzniknout, potřebujeme interinstitucionální spolupráci a správné aplikaci již stávajících právních aktů. Pouze společné úsilí a angažovanost Evropské unie a členských států může přispět k tomu, abychom dokázali opravdu zrealizovat cíle strategie. Děkuji panu Sonikovi a nyní má slovo paní Smolková na jednu minutu. Děkuji, vážená paní předsedající, pane komisaři. Bezdomovectví je jedním z nejextrémnějších a nejhorších projevů chudoby a sociálního vyloučení. Lidé bez střechy nad hlavou vydáme denně před obchodními centrami, v obchodech, na ulicích, jsou zanedbaní, špinaví a mají hlad. Solidarita je charakteristickým znakem Evropské unie. Je třeba si uvědomit, že všichni lidé mají právo na důstojný život. Musíme pochopit, že společnost jako celek má prospěch z toho, když odstraní chudobu. Je třeba, abychom zaangažovali všechny vrstvy společnosti ve smyslu odstranění tohoto jevu. Zde vidím prostor pro jednotlivce, veřejný sektor i soukromý sektor. Měli bychom tomu na pomoci i připravené kampaně na zvyšování povědomí. Ovšem nastal čas, kdy do toho musíme vnést celoevropský systém spolupráce jednotlivých členských států. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní Smolkové a nyní se dostáváme k procesu Catch a slovo má pan Mikulášek na jednu minutu. Děkuji paní předsedající, děkuji pane komisaři. Všichni lidé se mohou odstnout ve velice složité situaci bez střechy nad hlavou. Zde se kumuluje několik problémů, například pracovní, finanční, rodinné, psychologické obtíže, které dostanou takovéhoto člověka do naprosto bezvýchodné situace. Společné úsilí místních regionálních orgánů a evropských institucí se tak stává nevyhnutelným předpokladem pro vytvoření trvalého řešení této problematiky. Strukturální fondy, které by měly sledovat strategii na vytvoření obydlí pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatelstva, by měly být rovněž vyčleněvané také na řešení problému bezdomovectví a jejich speciální použití musí být ovšem následně kontrolováno a vyhodnocováno. Na závěr bych chtěla říci, že bezdomovectví je neslučitelné s hodnotami moderní inkluzivní společnosti a Evropské unie. A proto oceňuji ze strategie 2020, jež hlavním cílem je zachránit do roku 2020 minimálně 20 milionů lidí, které jsou pod trhem chudoby a mají problém s bezdomovectví, že tato strategie dala také řešení na otázky bezdomovectví. Děkuji paní eh, Mikolášikovi a nyní má slovo paní Nikolesku na minutu a půl. Děkuji paní předsedkyně. Problém bezdomovců je eh, nepochybně problémem vážným a měli by se jim zabýval národní i evropské instituce, ale myslím si, že bychom neměli ignorovat ještě jiný problém, který je stejně tak závažný. A mluvím tady o nejistých eh, životních podmínkách, bytových podmínkách. Podle Eurostatu jeden ze šesti Evropanů eh, žije v takovýchto nejistých podmínkách. Problémy se týkají bytů a ty existují ve všech členských evropských státech. Spousta lidí žije bez koupel, koupelny nebo bez sprchy. Eh, podle, eh, staríme podle jedné francouzské nadace eh, životní podmínky více jak 8 milionů francouzů jsou podmínky nejisté. nejisté. Za tohoto předpokladu dlouhodobá strategie zaměřená na bezdomovectví je důležitá. Měli bychom mít také takovou dlouhodobou politiku, tak abychom mohli zlepšit životní podmínky evropských občanů. Děkuji. Děkuji panu Kleskovi. A teď další řečník půl minuty. Děkuji paní předsedkyně, problém bezdomovectví se stal akutnějším v posledních několika letech. Stále více žen, žen se stává bezdomovkyněmi, více rodin, mladých lidí, dětí, které jsou také bezdomovci. Lidé, kteří přišli o své místo a v důsledku toho také bydlení, protože existuje ekonomická a finanční krize. Chtěl bych předložit pár návrhů, komisi, eh, které se týkají možných řešení tohoto problému. Nejprve, eh, myslím si, že vytvoření Evropské agentury pro bezdomovce by eh, mohlo být dobrým nápadem, protože bychom tak mohli aplikovat evropské standardy a evropská řešení tohoto problému. A pak bychom měli rozšířit využívání strukturálních fondů, jako Evropský sociální fond nebo Evropský fond pro regionální rozvoj, tak abychom měli lepší analýzy eh, bezdomovectví jako jevu. A zvláště proto, abychom mohli eh, budovat další byty pro bezdomovce tam, kde to bude nezbytné. A eh, měli bychom také ukončit, měli by tady byl také bytový model, protože toto bude snižovat náklady o 14 tisíc eur. A v neposlední řadě bychom měli na pomoci bezdomovcům a také združením, e, která mnohdy e, mají, tak aby se vytvářela další řešení opatření. Děkuji. Děkuji paní e, předsedkyně, vážený pane komisaři rodina bezdomovstvo je Bezdomovectví je eh, okrajový jev, pokud funguje rodina, je třeba pomáhat lidem, kteří přišli o vše a nedokážou si sami pomoci. Ale tento parlament přijívá stále víc legislativy, která rodinu oslabuje. Komise i parlament dělají vše proto, aby matky co nejdříve svěřily péči o dítě cizím lidem v kolektivních zařízeních. A to je na úkor vybudování vzájemných vztahů. Mluvíme o sladění pracovního a rodinného života, ale odmítáme uznat hodnotu hodnotu práce ženy, která se stará o děti, blízkých příbuzných nebo o domácnost. Když se člověk ocitne na ulici, tak navrhujeme usnesení, svoláváme komise, objednáváme studie a přicházíme se strategiemi, ale uniká nám, že vybudovat a udržovat domov, to chce od člověka určité úsilí, čas a energii. Je to náročná práce a pokud ji nikdo neudělá, zanikne rodina i domov. Některým se podaří zachránit si střechu nad hlavou, ale některým nikoliv. Děkuji. Děkuji, paní Záborská. Nyní pan eh, Matula na jednu minutu. În ultimul deceniu, creșterea alarmantă a numărului v posledních deseti letech došlo k obrovskému nárůstu lidí bez domova a také k sociální polarizaci, pokud jde o podmínky bydlení. To jsou všechno velké problémy pro členské státy EU hlavním předpokladem pro boj s tímto jevem je zlepšit koordinaci tím, že zapojíme regionální, eh, celostátní úřady, tak aby rozhodnutí padala co možná nejblíže eh, dotčeným lidem. Stejně důležité je účené využívání evropských prostředků pro sociální bydlení a jeho budování. Takové kampaně jako například Evropský rok pro boj s chodobou a sociálním vyčlenováním. To jsou dobré nástroje eh, pro výměnu osvědčených postupů. Eh, to vše nám pomůže více poukázat na celý jev. Je potřeba, aby existovaly národní strategie pro eh, zranitelné osoby, Eh, což by pomohlo zlepšit jejich životní podmínky, odstranilo by to překážky na pracovním trhu a zlepšilo to přístup k sociálnímu bydlení a službám. Děkuji. Nyní paní Prendergast. Děkuji. Já se chci eh, zeptat na následující, zda komise se eh, bude uvažovat o využití eh, nevyužitého bydlení od dob eh, propuknutí krize a zda se pokusíte toto mm, bydlení dále využít a pomoci lidem, kteří přišli o bydlení v souvislosti s hypotečními problémy. Děkuji. Merci, Madame Prendergast. Děkuji, paní Prendergast. A nyní paní Pazesku. Předsedkyně, Bezdomovectví se stalo závažným problémem v poslední době a také problém diversifikovaným e, vzhledem k ekonomické krizi. E, bezdomovci jsou nejzranitelnější lidé a nedostatek evropské politiky na tomto poli omezuje mm, lidská práva v základní. Podporuji myšlenku mm, schválení strategie pro bezdomovce. Evropská unie by měla ochraňovat mm, právo na důstojný život a právo na plnou účast ve společnosti, a to pro všechny občany. Sociální vyloučení vytváří diskriminaci založenou na sociálních příčinách. A toto může mít velice silné dopady na fyzickou a psychickou integritu lidí, kterých se to týká. Věřím, že EU by měla na eh, dispozici strukturální fondy, tak aby vyřešila tento problém. Tyto fondy by měly být využívány například proto, aby se postavili stále sociální bydlení. Děkuji. A teď eh, pan Tanasesku. Děkuji Děkuji. Ta zdravotní, jestliže když je člověk zdrav, tak to neznamená, že je to monopol bohatých lidí. A nemoc neznamená, že je to monopol chudých. Ale Toto prohlášení se stává stále méně pravdivým v poslední době. Samozřejmě je tu řada evropských institucí a organizací, které eh, poskytují eh, léčbu eh, lidem, kteří jsou vyřazeni a také bezdomovcům, ale bohužel musíme s politováním konstatovat, že co se týče kvality služeb zdravotních a také co se týče kvality jednotlivých programů, tak eh, tyto programy nejsou tak dobré jako to, eh, co poskytují naši přátelé s Atlantikem. Možná bychom měli znovu eh, promyslet tuto záležitost i z tohoto pohledu, tedy z pohledu poskytování zdravotní péče bezdomovcům. Děkuji. Děkuji. A teď bych ráda předala slovo panu komisaři Andorovi tak, aby se vyjádřil k těmto návrhům a předložil návrh. Děkuji. Evropa trpí nedostatkem solidarity a já si eh, myslím, že do té doby, než se to zlepší, tak to může nejenom zničit evropský sociální model, ale i samotnou Evropskou unii. Myslím si, že toto musíme brát velice vážně. Bez větší solidarity nebudeme schopni vymanit se z finanční krize a je pravda, že eh, krize zatím pokračuje a členské státy, hlavně ty na periferii Evropské unie, se budou i nadále hm, vzdalovat eh, a blížit se sociální eh, krizi a možná i katastrofy A bezdomovectví je jedním aspektem této tendence. Já jsem velice rád, Eh, za tuto rozpravu, protože potvrzuje, že Evropský parlament chce bezdomovectví řešit, stejně jako komise. Evropská strategie 2020 eh, pro boj eh, s chudobou a sociálně vyčlenováním řeší problematiku bezdomovectví. Tento problém není jenom problémem bydlení, jde také otázku distribuce, eh, protože bezdomovectví narostlo v členských státech, eh, kde dochází k ubytku obyvatelstva. Nejde tedy o absolutní nedostatek bydlení. A eh, také je milné se domnívat, že chudí a bezdomovci jsou vždy pachatele trestné činnosti. A tak státy jim na místní úrovni se musí pokusit toto selhání trhu napravit. Bezdomovectví a vyčlenování z bydlení je především v kompetenci členských států a e, my víme, že se situace hodně liší v jednotlivých členských e, státech, pokud jde o kvalitu bydlení a souvisejících služeb, e, které se poskytují bezdomovcům. My tedy potřebujeme lépe koordinovat situaci, říkala paní Lin, vyměňovat se statistické údaje a osvědčené postupy. Nicméně komise již začala pracovat v tomto směru. Například chceme zlepšit znalostní základnu, pokud jde o ten přístup zaměřený na bydlení. Já si myslím, že musíme považovat za prioritu integrovaný přístup, jako to mluvil pan Ery, a e, toto e, k tomu by mělo dojít pod záštitou Evropské e, komise. To úzce souvisí s lidskými právy a nedostatečnou úctou k lidským právům. Na to můžeme nahlížet z různých stran, včetně aspektu legislativního je zcela určitě nepřijatelné, eh, když v důsledku finanční krize lidé, kteří si vzali hypotéku, přijdou o svůj dům či byt a stále dluží bance peníze. Je potřeba se podívat, co s těmito věcmi je možné udělat a pokusit se legislativní rámec v Evropě zlepšit. Kromě toho komise vede dialog se všemi zainteresovanými subjekty, abychom zajistili, že mm, nastavíme vhodný rámec práce v této oblasti. Musíme spolupracovat i dále s členskými státy. Někteří, některé členské státy eh, eh, nevěnují takovou pozornost eh, sociálnímu bydlení. V říjnu v Krakově budeme mít možnost se zabývat otázkami eh, chudoby v souvislosti se strategií Evropa 2020. Budeme mít možnost eh, vést dále dialog eh, a mobilizovat evropské prostředky v této oblasti. Kromě toho nadále spolupracujeme s nevládními organizacemi. A jistě také víte, že ne všechny nevládní organizace sdílejí eh, názor konsenzuální konference, takže tento eh, stálý dialog eh, spolehá také na spolupráci s Evropským parlamentem, abychom společně řešili problematiku bezdomovectví a zlepšili podmínky bydlení v Evropské unii. Děkuji. Merci, Děkuji vám, pane komisaři, za vaše vystoupení. Tím uzavíráme tuto eh, diskuzi. Bylo předloženo usnesení a my budeme pokračovat v rozpravě. Děkuji vám, pane komisaři, a vítám tady paní Heidegard.